prosince 2009 a s velkým smutkem vás musím informovat, že paní Pilář Juárez Boal, eh, místo ředitelka naší mise v Haiti, eh, je stále pohřešována. Pokračuje hledání. Eh, paní Bol byla dříve poslankyní Evropského parlamentu. Dnes jsme v myšlenkách s Haitiany, kteří jsou postišeni touto velkou tragédií zemětřesení. Většina zemí Evropy již eh, zaslala svoji finanční pomoc a Evropská unie také vyslala 150 policistů. Je to nejhorší neštěstí v historii Haiti a jedno z nejhorších v historii lidstva. Odhaduje se, že také řada evropských občanů eh, mohlo zahynout a mnoho z nich je pohřešováno. Eh, nyní prosím minutu ticha. E, s dużą przykrością przyjął także informację. E, s velkým zármutkem jsem se doslechl také o popravě Akmala Šajka, e, britského občana popraveného v Číně. Je jedním z téměř sedmi tisíc popravených v Evropě každý rok. Je také prvním evropským občanem od roku 1951, kterého Čína potravila. Evropský parlament odsuzuje a vždy odsuzoval používání eh, z trestu smrti. Včera proběhlo první kolo prezidentských voleb na Ukrajině. Naši kolegové se účastnili jako pozorovatelé a mohu říci, že jsme neslyšeli žádné oficiální informace o nepravidelnostech eh,